Pan předseda. Takže hezké odpoledne, kolegové. Naše denní zasedání pokračuje. Nejprve zde máme zápis ze včerejšího denního zasedání. Přijaté texty jsou k dispozici. Jsou nějaké námitky? Pokud nejsou, tak zápis je schválen. A nyní přistoupíme k dalšímu bodu pořadu jednání, to jsou rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu. Prvním bodem na dnešním odpoledním zasedání je Madagaskar a já dám slovo charlesovi Tanokovi. Mr. Tanok, you have the floor. pane předsedo. Pardon, to není správný proslov. Režim pana Rajoliny je korupční a vyznačuje se porušováním lidských práv v Madagaskaru. Bylo sice eh, slíbeno, že právě tyto jevy budou potlačeny eh, oproti období za předchozího prezidenta. Mnoho lidí na Madagaskaru žijí v hrozivé chudobě a situace se nezlepšuje za Rajoliny a e, jeho režimu, jeho kliky. Je třeba aplikovat příslušné sankce. E, my jsme slyšeli už mnoho prohlášení ze strany Evropské unie a dalších ale eh, mm, slova nebyla následovaná nebyla následovaná skutky. Eh, Rajolina slíbil, že umožní návrat k běžným poměrům, že taky jeho eh, rival bude moci se účastnit voleb v září, ale bohužel situace není dobrá a já doufám, že situace se v příštích měsících vyřeší. Děkuji, paní de pane předsedající. Není to poprvé, kdy pojednáváme o dramatu na Madagaskaru. Od rezoluce v únoru 2010 až po dnešní den věci se téměř nezměnily, nebo dokonce se zhoršily pro madagaskarský lid. A ostatně já myslím především na tento lid, protože tento lid je hlavní obětí. Vedle toho v současnosti probíhá mocenský boj, který se odvíjí a nevypadá to, že by skončil. Náš Evropský parlament jednoznačně již před více než jedním rokem vyjádřil svoji podporu myšlence demokratického procesu, který by mohl vyústit ve volby. Stále se to ještě nepodařilo. Rajoelína je stále u moci a není možné, aby kandidoval na nových, eh, během nových eh, voleb. Na tom trváme, to je jasné. Ale chtěl bych, eh, chtěla bych zde říci, že vyjednávání, které právě probíhá s SADC a zatím nedospělo k nějakým přesvědčivým závěrům, aby toto vyjednávání dostalo ještě šanci. Proto jsem pro umírněný tón, tak, aby byla ještě šance vyjednat tuto záležitost a myslím si, že je to velmi naléhavé a doufejme, že dospějeme k nějakému východisku. Děkuji. Kaiser. Děkuji paní de Kaiser. Děkuji a další paní Bežiat. Děkuji, pane předsedo. Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale dnes GUE pouze lituje, eh, jaké, eh, jakou, jaký tón má tato rezoluce. Platí to zvláště pro Madagaskar. Já jsem měla již příležitost toto kritizovat eh, v únoru 2010, když byla přijata rezoluce ohledně této zemi. Této zemi, jako v ostatních afrických zemích, EU prokazuje svoji politickou neschopnost. A tím, že budeme požadovat zhoršení sankcí vůči této země, tím se nám nepodaří zlepšit tuto situaci. Jedinou obětí této situace je a opět bude malgašský národ, který toto opravdu nepotřebuje. Byli bychom raději, kdyby Evropský parlament vyslal jasný signál podpory mm, pro mm, jeho africké rozvojové společenství, tak aby dospělo ke koncensu. Byli bychom raději, kdyby tady byl signál, který by uh, No, uvítal mediační jednání v rámci SADC, tak aby došlo k řešení. Nové zasedání SADC by se mělo konat v sobotu za přítomnosti všech madagaskarských politických sil. Chtěli bychom podpořit malgašský lid a chceme říci, že je na malgašském lidu, aby rozhodl o své vládě. Úloha Evropské unie musí být sehrána. My tedy nepodporujeme v tomto smyslu to tu rezoluci, která jenom přilévá oleje do ohně. Nechceme podporovat ekonomické sankce. Merci beaucoup. Děkuji mnohokrát a dalším řečníkem je pan Preda, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Podobně jako mý kolegové, také bych chtěl zúraznit, že od února roku 2010, tedy od chvíle, když jsme se bavili o situaci Madaskaru, nedošlo k pozitivnímu vývoji. Můžeme také říci, že přechod k demokracii neprobíhá. Je tady naopak eh, přechod k stále ještě hlubší krizi, hlubší než tomu bylo v loňském roce. A SADC, SADC na svém zasedání Eh, předložil poslední šanci eh, na jednání v Gaboroně. Nicméně tato jednání selhala a doufám, že můžeme držet jenom naději eh, z nedělního zasedání. Doufám, že bude mít pozitivní dopad. Ale je pravda, že politická i sociální situace na Madagaskaru je velice závažná, především co se týče samotných místních obyvatel. Tito lidé mají na den méně než jeden dolar. Potřebujeme mít eh, neutrální postup během přechodového období musíme zapojit všechny a nepodaříme, nepodaří se nám eh, postoupit dál, pokud tento postup eh, nebude fungovat. Paní Ebelbao, prosím. Děkuji mnohokrát. Po té, co se pan Radulina dostal k moci, tak tuto zemi převedl do hluboké politické nestability. Nemáme tady oddělení politické moci, policejní právní moci a v podstatě dochází k zásadním porušením práv obyvatel a situace se neustále zhoršuje. Eh, jsou vyvolány skutečně humanitární krize. Je tam nedostatek vody, eh, vzdělávání, bydlení, poskytování zdravotní péče. To znamená, že Evropská unie musí udělat vše pro to, aby pomohla místním obyvatelům. Probíhají jednání, která mají zajistit přechod k neutrální vládě, kdy se obnoví ústavní pořádek, musí proběhnout spravedlivé otevřené volby, které vemou eh, v potaz všechny politické strany a hnutí. To znamená, že malagařský lid tímto může spolehat na svoji budoucnost. Děkuji, paní Kilnýslen. Dám. Skupina zelených odsuzuje podmínky, za jakých eh, pan Rajoelina přišel k moci na Madagaskaru. Nestabilní politická situace je velmi znepokojivá. Dochází k pošlapávání lidských právech, k zásahům proti manifestujícím, eh, své volné zadržování, zneužívání eh, svobody tisku a e, síly, které zasahují, jsou beztrestné. Mnoho osobností je ve vězení. Chceme, aby byly osvobozeni. Ostatně živelná zpráva zdrojů v této zemi ohrozuje budoucí vývoj a připravuje ekologickou katastrofu. Odsuzujeme využívání, které je nelegální, minerálních látek a také dalších zdrojů v této zemi. Je nutné nastolit právní stát na Madagaskaru. Je nutné zorganizovat svobodné, transparentní a demokratické volby, které by mohly využít mezinárodní pomoci a především pomoci EU. Děkuji mnohokrát a nyní máme řečníky z jednotlivé politické skupiny. Jako první pohovoří pan Kačmárek, který bude hovořit jménem EPP. Prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Dámy a pánové, v našem usnesení odsuzujeme zásadní porušování lidských práv a také požadujeme aby policejní milice byly ozbrojené, aby byly zakázány. Dále požadujeme, aby došlo k obnovení zákonnosti a také k okamžitému propuštění politických vězňů. Jedna podmínka musí být na Madagaskaru naplněna, a to obnovení bývalého ústavního pořádku. Potřebujeme transparentní, spravedlivé volby, které by naplňovaly demokratické standardy. Musíme také zvýšit eh, humanitární pomoc, kterou poskytujeme Madagaskaru, protože je důležité, že nepřijímáme tento autokratický režim. Děkuji nyní paní Kretu za sociální demokraty. Pane předsedo, už to jsou dva roky, co mocná Madagaskaru byla převzata vojenským režimem, které neplní své závazky k demokracii, politickému pluralismu a potlačení útlaku. Africká, Jihoafrická unie, unie afrických států volá poté, aby, potom, aby došlo k řešení situace, eh, aby byly přijaty sankce a aby také bylo pomoženo obyvatelům, kteří nemají žádnou přístup, žádné zářeční pomoci. Také podporujeme eh, Radu bezpečnosti OSN, eh, která se opět zasazuje eh, pomoc, zejména humanitární pomoc. Politicky je třeba trvat na tom, aby bylo možné aby se strany na Madagaskaru poznesly nad své eh, spory a začaly řešit eh, problémy. Eh, prezident Machba Lomana, svržený prezident, tomu musí být umožněno, aby se mohl vrátit do země, poněvadž momentálně je v exilu a hrozí mu nucené práce na doživotí. Děkuji nyní paní Orland jménem Alde. Děkuji, pane předsedo. Vojenský převrat na Madagaskaru byl následován neustálým porušováním lidských práv a občanských svobod. Eh, my jsme viděli koncentraci veškerých eh, eh, veškerých pravomocí legislativní, výkonné i zákonodárné v rukou Rajolíny, dnešního prezidenta. Jsem ráda, eh, že tato vláda nebyla ze strany členských eh, zemí EU uznána. Nemůžeme eh, odměňovat takovéto vládce za to, co dělají. Proto já vítám sankce, které byly uvaleny na tento režim a pospozuji národní, mezinárodní společenství k rozšíření těchto sankcí tak, aby došlo k přechodu ke skutečné demokracii a trvá demokracii. Děkuji paní Makovej. două mii nouă a fost urmată de acte de violență încălcări. Mm, převrat v eh, březnu 2009 si vyžádal eh, pošlapování lidských práv, došlo k svévolnému zatčení vedoucích opozac, opozice a nastolilo se klima nejistoty. Je nutné potrestat eh, pachatele těchto činů. Režim nebere v potaz mezinárodní snahy, eh, které podporují zorganizování voleb. Eh, neměli bychom se vzdávat možnosti najít řešení. Milice by měly být zrušeny a mělo by se skoncovat se zneužíváním moci je důležité zorganizovat svobodné a demokratické volby a to co nejrychleji a znovu nastolit ústavní legitimní pořádek a začít znovu budovat tento stát. Proto žádám komisi a radu, aby pokračovali ve svých snahách posílit eh, tuto vůli, zajistit rychlejší řešení, tak, aby bylo možné zorganizovat volby. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo pane Repo, prosím. <clears throat> Pane předsedo, obyvatelé v podstatě velice trpí po vojenském převratu a potřebují pomoc. Madagarská vláda, která nevznikla ve volbách, vyvolala eh, velice krizovou situaci, protože eh, bohatství Madagaskaru nevede k obohacení místních obyvatel, no pak k jejich ochuzení. Také dochází k porušování lidských práv, eh, jsou zde také určité útoky proti osobám, jsou tady persekuce, zatýkání, které je naprosto svévolné, dále plenění kostelů. A to jsou věci, které se dějí každý den. Ten seznam je skutečně dlouhý, ale místní obyvatelstvo žije v hluboké chodobě a také trpí, dochází k mučení. Navíc je tady hrozba, která je pro místní biodiverzitu. Eh, je důležité, aby eh, tato země měla možnost využívat své fauny, flory a eh, vyváženého rozvoje. Nicméně těto lidé jsou okrádáni od svoji budoucnost a musíme přispět k tomu, abychom posílili úsilí malgaského lidu a to všemi prostředky. And finally in this round, Mr. Kelly. A nakonec má slovo eh, pan Kelly. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Situace na Madagaskaru je klasickou situací. To znamená, že nové není lepší než staré. Tento režim se dostal k moci roku 2009 eh, díky vojenské podpoře a všechny ty špatné zvyky přetrvávají. Dochází k zabíjení, k fyzickému, psychickému mučení, také dochází k zatčení před samotným procesem a lidé žije na 35 dolarech měsíčně. Potřebujeme, aby v této zemi byl demokratický režim. Evropská unie musí dělat vše proto, aby tomu tak bylo, protože bez toho nemůžeme zajistit pokrok na Madagaskoru. Musíme mít svobodné volby, musíme zavést novou vládu a Evropská unie spolu s dalšími orgány, především s Africkou unii, může pomoci této zemi, aby se vydala cestou k demokracii a k ekonomickému oživení. Děkuji, pane Kelly, a nyní máme postup Catch the Eye a vidím, že paní Esaja se hlásí o slovo. Arvoisa puhemies, vuoden 2009 maaliskuussa... Pane předsedo. Pane předsedo, po převzetí moci v březnu 2009 je politická situace na Madagaskaru velice, velice nestabilní, dochází k nepokojům a současná vláda nerespektuje lidská práva a utlačuje vlastně obyvatelstvo. Země EU a země SADC konstatují, že na Madagaskaru je třeba vytvořit přechodnou vládu a nalézt cestu z krize ven. Tak, aby Eh, respektive způsobem, jak to dosáhnout, je plánované setkání v Botswaně. Eh, bohužel nebyla akceptována tato eh, cestovní mapa, neboť z ní hrozí, že by Ražolína mohl zůstat u moci delší dobu. Zatím ovšem neplní žádné závazky a těžko je možno mu důvěřovat. EU eh, e říká, že tato vláda ovšem nesmí zůstat u moci. Děkuji a nyní paní Geringer ze Oldenberg. Děkuji, paní předsedající. Příčinou... Ob... Děkuji, pane předsedající. Eh, Příčem a současné krize na Madagaskaru je vojenský předva, převrat, který eh, vyhnal demokraticky zvoleného prezidenta do exilu už před dvěma lety moci se ujala armáda, což bylo odsouzeno mezinárodním společenstvím, včetně Evropské unie, a to vedlo k přerušení rozvojové pomoci. Madagaskar Madagaskaru bylo pozastaveno členství v Africké unii, což vedlo k další izolaci země. Nyní jsme v bodě obratu a rysují se velké příležitosti. Příležitosti návratu k ústavnímu pořádku a k uspořádání svobodných demokratických voleb. Současná jednání jsou také důležitá proto, aby země mohla opět začít dostávat rozvojovou pomoc. Já doufám, že rivalizující strany se budou schopny eh, dohodnout na dalším postupu a že brzy dojde ke svobodným a spravedlivým volbám. Nyní pan Ferreira. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Na úvod eh, bych chtěl vyslovit politování nad tím, že portugalské překlady eh, textu nebyly včas eh, k dispozici, takže bych rád protestoval. Nyní situace na Madagaskaru. Evropská unie může podpořit usmíření, ale musí to udělat tak, aniž by zasahovala do záležitostí, které mohou být řešeny pouze um, malašským lidem. Nemůžeme nikomu stranit. Obyvatelé Madagaskaru, všechny politické strany a politická hnutí musí zájemně vyřešit své problémy. Musíme jim ovšem pomoci najít takovéto řešení, aby se vymanili z krize a musíme také umožnit, aby malešský lid se sám určil svoji budoucnost. Ano, zjistíme tady co se stalo s portugalským překladem, říká pan předseda, a dalším řečníkem je paní Basesku. Děkuji, pane předsedo. Stávající politická krize na Madagaskaru je velkou krizí pro demokracii, pro stabilitu regionu. Převrat proti prezidentovi a boj proti demokracii vedl k tomu, že se nastolilo klima násilí a nebezpečí. Ehm mezinárodní organizace stáhly svoji finanční pomoc, která byla vyčleněna pro obyvatele tohoto ostrovu. Nyní obyvatelé na Madagaskaru eh, stojí eh, před hranicí chudoby, která je 80%. V podstatě také jsou problémy s cly, co se týče vývozu, jak eh, jejich textilního zboží, tak ostatních produktů. A co se týče hlavních přírodních zdrojů, tak ty jsou Eh, pleněny. Co se týče CADC, tak ta musí ukončit tuto krizi, musí obvonit, eh, obnovit eh, demokracii na Madagaskaru, takže regionální organizace se musí zapojit do řešení této situace a najít kompromis. Děkuji. Mesk. Děkuji, uslyšíme dále uh, rumunštinu, protože nyní dávám slovo panu Kutašovi. Kriza Děkuji, pane předsedo. Politická krize na Madagaskaru vedla k izolování tohoto státu Evropské unii v rámci ustanovení smluv a v rámci OSN eh, bylo přijato rozhodnutí o zrušení pomoci Madagaskaru. Ilegální no, moc Rajoeliny spochybňuje možnosti přechodu na demokracii. Rozhodnutí aplikovat sankce je vždycky choulostivá záležitost z důvodu humanitárního dopadu. A z tohoto důvodu musíme myslet na malgašský lid, který potřebuje naši podporu. Podporu, která by se neměla projevovat pouze tím, že budeme volat po svobodných volbách, ale mělo by se to projevovat prakticky. Děkuji. Floor to... Děkuji. A nyní má slovo pan Silvestros, prosím. Presidente, solo dal luglio del 2003 il Madagascar... Vážený pane předsedo, od července 2003 Madagaskar se aktivně účastnil jednání Africké unie. Dříve byly tyto činnosti organizovány v jiných státech. Poté došlo k převratu a e, došlo k ústavní krizi v této zemi. Byla zde snaha znovu vyvolat volby roku 2010, ale veškeré snahy po znovu vybanování demokracie neuspěly tlumočníci bohužel nemohli zachytit vzhledem ke rychlosti projevu. Nyní tedy máme vládu, eh, která jistě není předzvěstí dobrého vývoje z hlediska ekonomiky. Víte, že lidé mají méně než jeden dolar denně a demokratické instituce nejsou zajištěny. Zatím nebylo možné dosáhnout žádného kompromisu s malgašskou vládou a proto bylo rozhodnuto zastavit, moc, eh, zastavit pomoc Mezinárodního měnového fondu a Světové banky. Odsuzujeme tento převrat a prohlašujeme, že je nezbytné zorganizovat svobodné eh, volby, kde by byli pozorovatelé z mezinárodních organizací. Eh, Děkuji mnohokrát a nyní tady máme žádost o technický bod. Ano, pane předsedo, já, vás, já se vás velice vážím, ale zcela jistě na řečníkovi, jakou rychlostí hovoří. A in, tlumočníci, a to je otázka volby řečníka, řečníci v tomto parlamentu by neměli mít přerušenou a zničenou řeč kvůli tomu, že eh, tlumočníci hovoří, eh, že tlumočníci nestíhají překládat. Z valné části souhlasím eh, s vaším názorem, nicméně tady vidím, co mě indikují naši tlumočníci, že nejsou schopni zvládnout tak rychlé tempo, takže pochopitelně, když přeruším řečníka, tak vždy ještě dodám patřičný čas, takže eh, může být spokojený pan řečník, vy můžete být spokojeni, že máte tlumočení a naši tlumočníci jsou taky spokojeni. To je také důvod eh, naší práce, proč zde vůbec jsme. Thank you and I will give the floor. Děkuji mnohokrát a nyní dávám slovo paní Korhola. Kiitoksia arvoisa puhemies. Maaliskuisen vallankaappauksen jälkeen. Pane předsedo, po převratu eh, na Madagaskaru stabilita této země se zhoršuje. Skutečně ty proporce jsou nesmírné a týkají se každodenního života občanů. V politickém životě je to velice obtížná situace mít eh, potraviny, vodu, eh, musí je získávat ilegálním způsobem, existuje, tam monopol, také tam existuje určitý monopol, co se týče soudnictví, eh, policejní složek, je tam velké násilí pácháno na občanech a určité, určitá lidská práva nejsou dodržována, takže lidé utíkají a snaží se obnovit ústavní pořádek. V podstatě tady probíhaly také nejrůznější šetření. Eh, Evropská unie poskytuje určitou pomoc, ale je důležité, abychom ji přerušili, pokud se nevyřeší politická situace. Nyní požádám eh, pana komisaře, aby se vyjádřil za komisi. Pane předsedo, eh, vážení dámy a pánové poslanci, komise a e, paní e, baronka Eštnová, naše vysoká představitelka pro zahraniční věci, jsou, my jsme velice znepokojeni současným vojem na Madagaskaru. Zde panuje trvalá politická krize s hospodářskými a sociálními dopady. E, znamená to velkou zátěž pro obyvatele na Madagaskaru a my to bereme velice vážně. Podobně jako vy poslanci, také my vývoj sledujeme s maximální pozorností a snažíme se o eh, to, aby ta krize skončila. Máme za sebou dva roky eh, blokád a eh, dalších událostí. Teď jsme možná v bodě obratu. Před dvěma dny 7. června v Cabrone došlo k eh, rozhovoru mezi SADC a dalšími aktéry v zemi s cílem najít východisko z krize. Takové východisko, které bude neutrální a které bude uh, přijato ve shodě. Jde o to, aby jak mezinárodní společenství, tak také eh, většina obyvatel na Madagaskaru toto řešení mohla přijmout. My usilujeme o úspěch tohoto vyjednávání, tak aby Africká unie a mezinárodní společenství přimělo Madagaskar k cestě eh, k normalizaci situace, kde chceme také podporovat. Odmítáme to, aby vznikla eh, jednostranná eh, de facto přechodná vláda. Proto Evropané v radě žádali prodloužení opatření držánku 96 dohody z Kotonu jejich prodloužení o dalších 6 měsíců. Nebude se dotýkat humanitární pomoci a pokud je to možné, pak také opatření proti chudobě. My jsme připraveni poskytovat podporu tohoto eh, přechodného procesu finančně a další podporu jsme ochotni poskytovat spolu s EADC, s Africkou unii a mezinárodním společenstvím. Jde o to, aby, se, aby nastal obrat k lepším po dvou obtížných letech. Děkuji vám, pane komisaře, tímto je debata k Madagaskaru ukončena a hlasování se odehraje zhruba za půl hodiny. Nyní máme druhý bod na dnešním odpoledním programu a to je Guantanamo a sice eh, rozhodnutí o trestu smrti, které